Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. A nyní přistupujeme k vysvětlení hlasování. Prosím všechny poslance a poslankyně, eh, kteří nechtějí se účastnit této části rozpravy, prosím, opustíte zasedací sál. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste. Dostal jsem velice mnoho žádostí o vysvětlení hlasování. A naše zasedání nemůže trvat déle než do 14 hodin 40 minut eh, aby bylo možné připravit sál na zasedání od 15 hodin takže ostatní, na které nevýjde čas, budou moci předložit své vysvětlení písemně. Začínáme první zprávou Mojza. Prosím o klid. Prosím o klid a kdo nemá zájem o tuto eh, rozpravu, opustíte sál. Slovo má na jednu minutu pan Polčák. Pane místo předsedo, já jsem přesvědčen o tom že sice můj hlas zde nyní zanikne nicméně to stanovisko bych rád podal. já vítám sbližování eh, s moldavskou republikou kterou jsem podporoval ještě jako předseda skupiny přátelství mezi českou republikou a moldavií toto sbližování přináší významné přínosy už nyní pro občany moldavska a nyní